Um, ich darf die Sitzung eröffnen. Takže já bych eh, zahájil zasedání, dámy a pánové. Frage, ob zur Tagesordnung Máte někdo připomínky k uh, pořadu jednání? Není tomu tak. Uh, jako eh, vždy přece nemá co říci tomuto výboru. A dostáváme se k bodu 3 a, a sice posílení eh, kontrol a, eh, příslušných databází na vnějších hranicích. Nechali jsme si přeskoumat pozměňovací návrhy právní službou jako vždy. A zjistili jsme, že některé pozměňovací eh, návrhy pana Schaffhausera eh, nemohou být předloženy k hlasování, protože eh, zacházejí za rámec působnosti výboru. Například se zde právní základ škrtá a, a přesouvá se zde právní základ na prohlášení o lidských právech. Lze jej ocitovat, ale není to právní základ pro Evropskou unii. My k němu musíme jenom přihlížet, ale nemůže to být právní základ. Proto bych vám rád řekl, že na základě tohoto sdělení se domníváme, že pozměňovací návrhy 75, 41, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 z tohoto důvodu nejsou přípustné a nebude se o nich hlasovat. O, další dalších pozměňovacích návrhách návrzích pana Schaffhausera budeme samozřejmě hlasovat. Máte proti tomu námitky, není tomu tak, takže je to tak. O, schváleno. Dostáváme se teď normálnímu. Um, hlasování, ale pan Tenok tady má nějaký návrh hlasování. Je to tak? Pane Tenoku, máte slovo. Uh, Zablokování hlasování ve zprávě o posilování kontrol příslušných eh, data z databází na vnějších hranicích. se to všechny poznavací návrh Šafhansena, protože všechny uh, skupiny byly vlastně proti, tak možná bychom tyto, tento blok, tento blok pozměňovacích návrhů měli vzít najednou. Tak to je ještě dodatečný návrh. Část těch pozměňovacích návrhů je vyřízena, teď další uh, uh, návrhy můžeme uh, podrobit hlasování on blok. Je někdo proti? Není tomu tak? A prosím. Děkuji mnohokrát. Eh, pozměňovací návrhy, eh, o nich nemůžeme hlasovat eh, unblock, protože každý z nich zvlášť má vlastní význam, vlastní idiosynkrasy, vlastní význam. Proto bych si nepřál, aby se blokoval an blok Každý tento pozemací návrh je třeba analyzovat zvlášť. E, e, no no Bych chtěl zopakovat, ještě jednou opakuje, že nesouhlasím s tímto návrhem, protože není možné, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích a blok. Musíme každý probrat zvlášť, protože každý má vlastní podstatu, vlastní idiosynkrasy, vlastní význam. Každý pozměňovací návrh se týká nějaké konkrétní věci, protože to nemůžeme jednoduše hodit do stejného pytla a hodit, eh, hlasovat o nich unblock. S tím já naprosto nesouhlasím. Dobrá, takže uh, budeme hlasovat o tom, jestli lze hlasovat uh, eh, on blok. Kdo je proto, aby uh, se o ní hlasovalo on blok o Schaffhauserových pozměňovacích návrzích? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tím uh, jsme uh, rozhodli. Proto bychom uh, o tom mohli hlasovat uh, uh, rovnou na začátku. Kdo je pro Schaffhauserové pozměňovací návrhy? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A tím eh, byly Schaffhauserovy pozměňovací návrhy odmítnuty. A nyní pozměňovací návrh 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 79. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A, eh, a, eh, no, 79 no, ještě jednou. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Yeah? That's your problem. <laughs> Takže eh, pokud to bude velice těsně, tak nám to připomeňte. Končím a eh, hlasování. Zamítnuto 21 k 36. 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 5. Kdo je pro?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 84. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Zamítnul to 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, to. A pardon, přijato. Takže můžeme 22 až 27 udělat unblock? Ano? Ne? Takže 22, kdo je pro?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 Přijato. 32 k 27. A jeden se zdržel. 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 30. Kdo je pro? 2002 byla o čem hovořila. Tak Schaffhauser byl zamítnut. Pozměňovací návrh 30, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? a Přijata. Třicet jedna, kdo je pro?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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 37, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 55. Kdo je pro?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 hlasování. Zpráva byla přijata 52 hlasy pro, 8 hlasy proti a s jedním zdržením. Já jsem nehlasoval. Děkuji. Že na mě dáváš pozor.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 Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 4. Kompromis 4. Eh, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Potom 108. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 110 kdo je proti, zamítnuto 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 112, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 113, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 114, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto kompromis 5, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dostáváme se tedy k pozměňovacímu návrhu 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dobře, 119. 119. Ověříme. Končím hlasování. 30 k 31. Zamítnuto. 31 ku 30. Tak ta čísla už jsou spočítaná. A jeden je proti. Takže pane Fanodale, dobře jste to zkusil. 118 to byla, že? 119. Ne, to byla 119, tak 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pane bože, tak 120 kontrolujeme. Ale tak 31 30 přijato. Tak teď zaplatím pivo. Teď 1622, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Tak to bude drahé. Končím hlasování. 32 k 27. Přijato. Dostáváme se ke kompromisu 6, kdo je pro. Kdo je proti, kdo se zdržel, přijal to 126, kdo je pro. Kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 127, kdo je pro. Kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 128, kdo je pro. Kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 18, 122, kdo je pro. Kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 103. Tak to bylo jasné.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 Pověřujeme 19. Končím hlasování. 34 ku 25, eh, jeden se zdržel, přijato. 134, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Končím hlasování. 25 ku 34 zamítnuto. 135 eh, a 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel a zamítnuto. Hmm, pan Tenok tady dostane skotskou whisky. Končím hlasování. 19.42. Kde jsme byli teď už 20, 137. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. osm, kdo je pro, kdo je proti. 138, kdo je pro, kdo je proti. Eh, přijato. 139, kdo je pro. Kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 140, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 141, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 142, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, 143, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 21, 145, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme. Končím hlasování. 33 k 27 přijato. Dostáváme se teď eh, k 23, eh, kde je pro, kde je proti, kdo se držel přijato, 147, kde je pro, kde je proti, kdo se držel přijato, 24, 148, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 149, 150, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 151, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a uvěříme. Končím hlasování. Přijato. 152, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuto. 25, 153, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 26, 154, kdo je pro kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, přijato. 157. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, ověříme. Končím hlasování. Eh, zamítnuto těsně. Máme rovný počet hlasů. Nemůžu počítat eh, pět lidí eh, bez kartičky, to se omlouvám. Dobře, takže to nefunguje, tak ještě jednou. Končím hlasování. 27, 31, zamítnuto. A to byl který? 158, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 28, 159, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Přijato, pardon, jsou komplex 8, přijato, pozměňovací návrh 30, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel eh, zamítnuto 164, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 166. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zam... zamítnuto? 165. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 167. Kdo je pro? proti? Zamítnuto 168. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 31, 169, 170. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto? Kompromis 9, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 174. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 175. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Končím hlasování. Eh, zamítnuto 176, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Eh, zamítnuto. Mm, neříkejte mi, že je to tady nudné. Tohle byla 176. Končím hlasování. Tady to je nějak divné. Opakujeme hlasování. se to je kontrola hranic, ne kontrola nástupu do letadla. Tak 32 ku 29. A jeden se zdržel. A přijato. 177, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 178, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 180, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ještě jednou ověříme. Končím hlasování. Dobrá. Potřebuji, aby jsem přišel pan Plenkovič. Vzal to místo mě. Já se omlouvám, musím odejít. Protože bych jinak nestihnul letadlo, když neodjedu. Takže pan Plenkovič to tady vezme za mě.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 Eh, dobré dopoledne, budeme pokračovat. 179, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Já mám pocit, že všechny pozměňovací návrhy Sakurafy mají stejný osud jako Šakofarovi, že jsou zamítány. Možná bychom mohli i vůči nim uplatnit stejný systém? Nemyslíte si, protože jich je docela hodně. Já vím, že jich je hodně. Ale zbývají nám všeho všude čtyři stránky, tak abychom to nemíchali já nemyslím, že, sako, že, jsme proti Sakurafovi, prostě ty struktury. O teda, ale vlastně je to ještě hodně stránek, je to ještě deset stránek. Tak dobře, můžeme hlasovat o návrhu pana Galera. Já ovšem tady nemám hlasovací seznam všech skupin, ale v zájmu efektivity, co říkáte? Eh, pane předsedo, od kdy je možné takto postupovat? My jsme předložili pozměňovací návrh, teď je tady eh, hlasovací seznam a musíme hlasovat o každém konkrétním pozměňovacím návrhu, tak jak se to navrhuje, tento zvláštní způsob není možné, aby tady pokračoval. Okay. We will continue the... Dobře, tak budeme hlasovat tak, jak to bylo připravené. Dobře, budeme tedy hlasovat tak, jak to bylo připravené, tak, jak to tu máme, ano? Už jsme hlasovali o 179, tak který je dále na řadě. 33 lomeno 181 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 34 lomeno 183 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 182 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 184, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 185 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 186 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 188 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 187 pro, proti, zdrželi se, přijato. 189 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 190 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 192 Eh, dobře, tak ten 190 eh, ověříme, ale bylo to jasné, hlasujeme elektronicky. 190. Ukončuji hlasování. 31 eh, pro, pro minus 27, takže tenhle prošel, nevypadalo to na to. 192 pro, proti, zdrželi se. Nezvedáte ruce. 192 elektronické hlasování, prosím. Zamítnuto. 34 bylo proti, 24 pro. 191, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 194 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zdá se, že je to těsné, takže ověřujeme pozměňovací návrh 194. Končím hlasování. 32 pro, a 27 proti. Teď přecházíme ke 195. 195 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 197 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 196 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 198 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 200 pro, proti, zdrželi se, prosím, ověříme, protože to nebylo jasné. Končím hlasování. V tomto případě to neprošlo. 32 eh, bylo proti, 25 pro, 199 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 38 pro, 38 pro, prosím zvedněte ruky, eh, ruce proti, zdrželi se zamítnuto, 201 pro, proti, Drželi se? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale raději ověříme. Končím hlasování. 23 pro, 36 proti. Zamítnuto. 202 pro, proti, drželi se. Zase omlouvám se, musíme to ověřit, protože nezvedáte ruce. Končím hlasování. 34 proti, 25 pro. Zamítnuto. 39 lomeno 203 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 204 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 205 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 206 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvěstě sedm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvěstě osm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 209 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 210 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 lomeno 211 lomeno 212 pro, proti, zdrželi se, ověříme, prosím. Končím hlasování. 33 pro, 25 proti. Prošlo. 213 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 214 pro, proti, zdrželi se, myslím, že to bylo zamítnuto, raději ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto 36, bylo proti, jenom 22 pro. 215, kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. 41 lomeno 216 pro, proti, drželi se zamítnuto. 217 pro, proti, drželi se přijato. 218 pro, proti, drželi se zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se přijato. 219 pro, proti, drželi se zamítnuto. 220 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvěstě dvacet tři pro, proti, zdrželi se, přijatom. 224 pro, pro, pro, pro, pro pardon, proti, zdrželi se, zamítnuto. 225 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 226 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 227 pro, proti, zdrželi se, ověříme 227. Ověřujeme 227. Eh, končím hlasování. 23 pro, 34 proti, zamítnuto. 228 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 229 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 230 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 231 pro, proti, drželi se, přijato. 232 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme 232. Končím hlasováním. 29 pro, 28 bylo proti. 233 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 236 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 234 pro, proti. Ověříme 234, protože někteří hlasují tak i tak. Takže 234 od pan eh, Ordena. Končím hlasování. 13 pro a 45 bylo proti. Tak to vůbec nevypadalo. 43 lomeno 235 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 237 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 238 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 200 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 240 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 241 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 242 pro, proti, zdrželi se, přijato. 243 pro, proti, zdrželi se, přijato. 244 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, prosím. 244. Končím hlasování. 23 pro, 35 proti, zamítnuto. 245 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto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 Možná se někdo hlasoval pro bez kartičky, takže to prošlo. 45 lomeno 251 pro, proti. Kdo je proti? Proti 45 lomeno 251. Zamítnuto. 252. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 253. Kdo je pro? Proti zdrželi se, zamítnuto. 46 e, byla stažena, 254. Pro, 255 proti, zdrželi se, zamítnuto. 256 e, pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to pro vás jednodušší, když mluvím anglicky. What happened? There was a, uh, there was something in. Tam uh, jste měli nějaké problémy v tom, co jste slyšeli um, ve sluchácích. 256, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 11, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijatom. 261. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 48 lomeno 263 pro, proti, zdrželi se, prosím, ověříme. 48 lomeno 263. Končím hlasování. 33 pro, 25 proti. 262 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete ověřit? Ověříme 262. Ještě nám zbývá několik hlasů, prosím. Končíme 22 pro, 35, ale bylo proti. tohoto, takže 264, kdo je pro, proti, drželi se. Ověříme, e, nebylo to jasné. 264. Končím hlasování. 35 pro, 22 proti. Schváleno. 49, kdo je pro? Omlouvám se, ten odpadá. Kompromis 12, pro, proti, zdrželi se, přijato. 267, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Jsou socialisté pro nebo proti? V tom případě je to schváleno. 267 ověříme. V rámci, zdá se, že je hodně rozdělené hlasování v rámci jednotlivých rozdělené hlasování v rámci jednotlivých skupin, čili 24 bylo pro, 35 proti, takže zamítnuto. 268, kdo je pro? 268, jak EPP hlasuje pro? Proti, zdrželi se, přijato. 269, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 270 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 272 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 270 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 273 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 274 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 275 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 276 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 277 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 278 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto.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 288. Eh, ještě nám pár hlasů chybí. Končím hlasování 31 pro a 25 proti přijato. 289 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 290 pro, proti, zdrželi se, myslím, že to eh, prošlo, ale ověříme, 290 Končím hlasování. 30 bylo pro, 25 proti, přijato. 291 pro, proti, zdrželi se. Prosím, ověříme. Zase e, to nebylo jasné. Končím hlasování. 23 pro, 33 proti, zamítnuto. 292 pro, proti, zdrželi se, přijato. 293 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 293 teď ověřujeme. Končím hlasování. 24 pro, 34 proti, zamítnuto. 294 pro, proti, zdrželi se, asi také zamítnuto, 295 pro, proti, drželi se zamítnuto, 296 pro, proti, drželi se zamítnuto, 297 pro, proti, drželi se přijato, 298 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 299 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 300 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 301 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 302 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 303 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 304 pro, pro 304, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. 29 pro, 28 proti, e, přijato. 305 pro, 305, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme také tento pozměňovací návrh, nebylo to jasné. Ještě. Končím hlasování. 24 pro, 33 proti, e, zamítnuto 306 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Omlouvám se, ale e, ve velkých skupinách lidé hlasují různě. 306. Končím hlasování. 23 pro, 31 proti, zamítnuto. 307 pro proti, zdrželi se zamítnuto, 308 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 309 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 310 e, pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověříme 310. Končím hlasování. 29 pro, 29 proti, ale Katy je pro, takže je přijato. 311, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. 312 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 313 pro, proti, ověříme. Stejná situace. Končím hlasování. 23 pro, 34 proti, zamítnuto. Kompromis 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Třista dvacet, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 321 pro, proti, zdrželi se, přijato. 323 pro, proti. Ověříme, prosím. Ještě někdo, někteří nehlasovali, děkuji vám. 23 pro, 34 proti. 322, kdo je pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. 61 lomeno 325 pro, proti Drželi se zamítnuto. 324 pro, proti, drželi se zamítnuto. 326 pro, proti, drželi se. Myslím, že to bylo ověřeno, pardon, přijato, ale ověříme 326. Ověřujeme pozměňovací návrh 326 plus katy. Končím. 33 pro, 22 proti. 327. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 328. Kdo je pro? 328. 328. Kdo je pro, prosím? A proti? Zdrželi se? Ověříme. Nebylo to moc dobře vidět. Končím hlasování. 24 pro, 33 proti 300, 29 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnuta, 330 pro, proti, zdrželi se eh, přijato 331 eh, lomeno 332 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 333 pro, proti, zdrželi se Ověříme 333. Končím hlasování. 30 pro, 27 proti, takže e, přijato. 334. Ne, omlouvám se, ten odpadl. 62 lomeno 335 pro, proti, Omlouvám se, 337. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 338 pro, proti, zdrželi se přijato. 63 lomeno 339 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 340 pro, proti, ověříme. 340. 340. Končím hlasování. 25 e, pro, 28 proti, zamítnuto. 341 pro, proti, drželi se, to budeme muset také ověřit. 341. Děkuji. 25 pro, 32 proti. Zamítnuto. 342 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. 343 pro, proti. Zdrželi se. To musíme také ověřit. 343. Ověřujeme. čili eh, přijato 33 na 26 hlasů. 344 pro. 344 zvedněte prosím ruce proti. Zdrželi se, řekl bych, že to bylo přijato. 345 pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. 346, kdo je pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. 347. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 351 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 352 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 353 pro, proti, zdrželi se, přijato. 65 lomeno 354 pro, proti, zdrželi se, přijato. 355 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, ale raději ověřujeme 355. Končím hlasování. 23 pro, 34 proti. Zamítnuto. Teď 356, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 357 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 358, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 359 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 66 pro, Proti, zdrželi se, přijato. 300. Ne, 67, lomeno 361. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 362. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Eh, právě jsme hlasovali 362 a bylo to přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se přijato. 365 pro, proti, zdrželi se, ověříme 365. Končím hlasováním. 29 pro, 28 proti. Tak to by dopadlo. 366 pro, proti, zdrželi se, přijato. 69 pro, proti, zdrželi se, přijato. 360, pardon, to odpadlo, takže 368 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 lomeno 370, 371 pro, proti, zdrželi se přijato, 372 pro, proti, zdrželi se přijato. Na, teď se dostáváme k úvodním ustanovením. 72 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 73 pro. Ne, to nebudu ověřovat. 73, kdo je pro? Nebudu ověřovat 72. Jestli si eh, tady eh, chce, můžete si sednout vedle mě a ověřovat to odtud. 73. Kdo je pro? Kdo je, pro? Kdo je proti? Eh, zdrželi se zamítnuto 74 pro, proti, zdrželi se přijato 75 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 76 pro, proti, zdrželi se přijato, 77 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 77. Končím hlasování. 23 pro, 33 eh, proti, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Kam jdeme dále? Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 3 lomeno 85 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 84 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 4 pro, ne. Nebudu to ověřovat, protože to bylo úplně jasné. O, proč se říkáte? Já vím, že vy to nevidíte, ale já tady o to dobře vidím. 86 pro, proti, zdrželi se přijato. 4, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 6 lomeno 89 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 7 pro, proti, zdrželi se přijato, 90 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 8 lomeno 91 pro, proti, zdrželi se, ověříme to. Končím hlasování, zamítnuto 35 eh, hlasy. 92 pro, proti, kdo je proti, prosím, zdrželi se. Ověříme. Teď nevidím, jak hlasujete. Končím hlasování. 36 pro, 20 eh, proti. Přijato. 93, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 96, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 97 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 98 pro, proti, zdrželi se, ověříme 98. Končím hlasování. 32 pro, 26 proti, přijato, 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď budeme hlasovat o stanovisku v pozměněném. Takto pozměněném elektronicky končím hlasování. Přijato. Ty budete nebožák, premiér. Pozdravljam. No. No. Okay. Dear colleagues, could you please uh, take your seats for those... Takže, milí kolegové, prosím vás, zajměte vás svá místa a kdo si přeje odejít, tak, tak prosím urychleně učiňte, protože teď tady budeme mít pana Zvězdiče. Prosím, posaďte se. Ti z vás, kteří se chtějí povídat, tak mohou opustit místnost. Já bych zahájil bod 5 pořadu jednání a to je výměna názorů s předsedou Rady ministrů Bosny a Hercegoviny s premiérem Denisem Zvizdičem. Vítám vás a v Evropském parlamentu a ve v zahraničním výboru. Také vítám lidi Topič. Jsem velmi rád, že jste mezi námi, pane premiére. Několik měsíců po té, co Bosna a Hercegovina oficiálně požádala o členství v Evropské unii. A před několika dny naše delegace naše delegace navštíví Sarajevo a seznámí se s eh, pokrokem reform v Bosně a Hercegovině. A na úrovni Rady ministrů bude možné oficiálně rozhodnout požádat eh, komisi, aby poskytla stanovisko k žádosti o členství Bosny a Hercegoviny. To je velmi důležité rozhodnutí a věřím, že pokud bude učiněno, tak bude znamenat velký pokrok na vaší cestě k přistoupení k Evropské unii. A dá to nový impuls práci všech eh, bosensko-hercegovských institucí při plnění povinností, které jsou uvedeny Evropskou unii. Před vámi je další významný aspekt dohody o přidružení, plnění reform a Eh, přizpůsobení vašeho právního řádu aky Evropské unie. Takže očekáváme, že vysvětlíte, co se odehrává v Bosně Hercegovině a jak koordinujete mechanismus pro přistoupení k Evropské unii. Navrhuji, abyste učinil úvodní prohlášení asi v délce 15 minut. Omlouvám se za zdržení. A máte slovo, pane premiére. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, je pro mě velkou ctí a potěšením být zde na vaše pozvání, které považuji za významnou podporu pro Bosnu a Hercegovinu na své cestě. Chci jasně říci, že Bosna a Hercegovina je odhodlána k evropské integraci a přistoupení k Evropské unii, což představuje nejdůležitější cíl zahraniční politiky v podmínkách eh, globální a regionální nejistoty a výzvy, které se objevují i obavy z terorismu, jsou stále globálnější a pro Bosnu a Hercegovinu není žádná alternativa. Naše cesta k evropské integraci. A pro nás je důležité také tempo při dosahování těchto eh, cílů vzem k tomu, že to je hlavní impuls pro veškeré nezbytné reformy a pro urychlení procesu je rozhodujícím prvkem obecný pokrok. A proto chci opakovat celá jasně to, co jsem již řekl několikrát. Evropská cesta Bosny a Hercegoviny bez ohledu na to, jak bude obtížná, nemá žádnou alternativu. Proto, dámy a pánové, po letech eh, stagnace na evropské cestě eh, došlo k obnovenému urychlení tempa na základě britsko-německé iniciativy a, a, a svým jménem jménem Rady ministrů, kterou zastupuji, využívám této příležitosti, abych vám poděkoval za tuto iniciativu, protože díky změně priorit došlo k uvolnění proevropské energie v mé zemi. A takto prokazujeme, že sociální a ekonomické reformy i zlepšení životní úrovně našich občanů je nejefektivnější cestou, která již přinesla pozitivní ovzduší a zvýšila stabilitu na základě mimořádně pozitivní politické vůle. Tato nová příležitost, která nám byla dána, my jsme na ní zareagovali závazkem k evropské integraci a všichni političtí představitelé Bosny Hercegoviny, parlament i prezident na všech úrovních státní zprávy se zavázali podniknout nezbytné reformy pro proces přistoupení. A po tomto prohlášení na veškeré úrovni státní zprávy jsme vložili velké úsilí, abychom splnili podmínky, které jsou před Bosnou Hercegovinou a chci upřímně říci, že to nebyl lehký úkol protože jde o provádění velmi obtížných a často bolestných reform, které mění eh, modely chování a souběžně s tím vším, s těmito výzvami eh, jsme zachovali důraz na hlavních prioritách, což je integrace Bosny a Hercegoviny do Evropské unie s plným nasazením Rady ministrů i na ostatních úrovních státní zprávy se nám podařilo iniciovat proces evropské integrace. A e, v tomto volebním období Rada ministrů e, dochází skutečně k evropské renesanci a k návratu na cestu k evropské integraci a systémových reform. Dámy a pánové, jak víte, Bosna a Hercegovina v únoru letošního roku předložila svou žádost o členství v EU a učinila tak historický krok na cestě k evropské integraci. Zahájila tedy novou kapitolu v našich vzájemných vztazích. Zásadní hodnoty, o které se opírá evropská solidarita, spravedlnost a vznik společnosti rovných přijetostí. To jsou postuláty, které definují rámec ekonomického rozvoje a ekonomické stability. A Bosna Hercegovina předložením své žádosti vyjádřila svou jednoznačnou snahu se stát eh, členem evropské rodiny. Proto upřímně věřím, že naše dosavatní snahy i naše nadšení bude eh, uznáno a velmi záhy vyústí v další podporu pro další kroky, které jsou před námi. A tady mám na mysli rozhodnutí o předlo, předložení dotazníku pro Bosnu a Hercegovinu. Toto je další krok, který povede k založení statutu kandidátského státu a to je procesní krok pro Bosnu a Hercegovinu, pro všechny občany a 80% občanů si přeje tento postup a je to strategický zlom ve jménu prosperity a sociálního pokroku. Chci vám předložit tedy konkrétní kroky, které byly učiněny v období, které je za námi a potvrzuji, že budeme nadále intenzivně pracovat na vytvoření podmínek, aby naše žádost mohla být projednána a abychom zaznamenali i rychlé ukončení Eh, ještě před zbývajících eh, kroků a mechanismu koordinace. Současně jsme zavázáni realizaci reformního programu. V červnu 2015 tento program byl schválen na všech úrovních státní zprávy, byl přijatý ekonomický program a představuje globální balíček eh, justičních a ekonomických reform do roku 2018. V roce 2015 se schválili podrobný akční plán pro jeho realizaci. A, a provádění těchto opatření svědčí o důvěryhodné realizaci. Eh, v Radě ministrů bereme na vědomí splnění opatření a 90 těchto referem bylo rezáno na úrovni jednotlivých entit, to bylo třeba 30%, a to je zásadní pro společenskou a ekonomickou obnovu Bosny a Hercegoviny jako celku s jedním zásadním cílem zlepšit životní úroveň občanů této země. Schválili jsme veškeré strategie, předpokládáme, to tímto programem. Nejdůležitější je strategie pro reformu justice, která se opírá o strukturální dialog mm, mezi Bosnou a Hercegovinou a Evropskou unii pro boj s terorismem ve vše, a všechny, všech forem extremismu a, a také pro boj s korupcí. Schválili jsme významné součásti legislativy trestní zákonník, celní předpisy a další zákony, které upravují fiskální a finanční sektor a také oblast trhu práce. Ekonomická reformní legislativa byla schválena na, na úrovni státních entit a pracovní zákonník významně zlepšil pracovně právní legislativu v Bosně a Hercegovině. Důvěryhodná realizace reform v posledním roce vyústila ve skutečnost, že všechna klíčová odvětví a všechny parametry rostou a te, tento trend pokračuje i v roce 2016. E, v loňském roce HDP rostlo na úrovni 2,99%, zaměstnanost vzrostla 2%, což nominálně znamená 18 e, 000 nových pracovních míst. Došlo k nárůstu exportu o 39%, Eh, deficit zahraničního obchodu se snížil 9%, počet turistů se zvýšil o více než 20% a jsme mezi deseti zeměmi na světě, které zaznamenají největší nárůst cestovního ruchu na světě. A došlo také k eh, nárůstu exportu v dalších odvětvích, eh, energetika, zemědělství, cestovní ruch a další odvětví průmyslu, což naznačuje rostoucí míru konkurenceschopnosti naší produkce, která je uznávána regionálně i v Evropě. A je důležité zmínit, že největší objem zahraničního obchodu je s Evropskou unii. A mandát naší rady je takový, že jsme zahájili proces podepsání protokolu o adaptaci a přistoupení Bosny a Hercegoviny k Evropské unii a dokončení těchto jednání. A pro Bosnu a Hercegovinu je to e, úkol plný výzev. A vzhledem k významu tohoto úkolu z hlediska ekonomiky, z hlediska ochrany zájmu domácích zemědělců na jedné straně a na druhé straně s přenotím k tomu, že e, při, e, úprava příslušné asociační dohody je v přímém e, při nezávislosti na budoucím členství v Evropské unii jsme vedli jednání s Evropskou unii a technická část jednání byla dokončena a jsem optimistický, že tato otázka bude dokončena záhy a potvrdíme ještě jednou, že jsme zavázáni procesu evropské integrace. Schválili jsme eh, rozhodnutí o systémové koordinaci procesu evropské integrace a je to takzvaný koordinační mechanismus, který je schválen na všech úrovních eh, administrativy eh, Bosny a Hercegoviny. V zájmu lepšího fungování tohoto mechanismu jsem měl několik setkání se zapci jedno, eh, vlády jednotlivých entit, eh, Federace Bosny a eh, Hercegoviny, Republiky Srbské a brali jsme na vědomí připomínky vlády Republiky Srbské, aby mohly být zapracovány do konečného textu konečního mechanismu. Jsme v konečné fázi úprav a věřím, že konečný mechanismus bude schválen v souladu s tou dynamikou, která byla navržena, co se týče předložení dotazníku pro Bosnu a Hercegovinu. Kromě těchto priorit Rada ministrů pokračuje s dalšími aktivitami a plní i další priority v oblasti právního státu, boje s terorismem, další prosperity a regionální spolupráce. Důležitou otázkou pro nás je aktivace akčního plánu pro členství Bosny a Hercegoviny v Severoatlantické alianci a je nevyhnutelné vytvořit stabilní, udržitelný, prosperující Bosnu a Hercegovinu. Bez ohledu na výzvy, které jsou před námi, budeme i nadále pokračovat v této snaze, abychom zaznamenali pokrok ve všech zmíněných oblastech chci potvrdit náš závazek z boje se všemi formami organizovaného zločinu a terorismu. Rada ministrů Bosny a Hercegoviny významně zvýšila rozpočet eh, pro různé eh, policejní a represivní složky a snažíme se bojovat s všemi formami terorismu a chceme legis, náš legislativní rámec eh, harmonizovat. Bosnu navštívili různí představitelé, včetně ředitele CIA a bylo řečeno, že jsme dostali pozitivních výsledků v této oblasti. Byli jsme šokováni nedávnými teroristickými útoky v Bruselu a v Paříži, v Libanonu. A ochrana bezpečnosti ve všech oblastech je naší společnou povinností. Chci zdůraznit, že Bosna a Hercegovina odsuzuje všechny formy terorismu. Je to vážná hrozba pro mezinárodní mír a bezpečnost a zabýváme se lepší definicí zapojení našich struktur do širšího společenství a i náboženská společenství adekvátně reagují na tyto globální hrozby. Regionální spolupráce Bosnu a Herceg je prioritou pro Bosnu a Hercegovinu, jmenovitě vztahy v regionu jsou nejdůležitější zahraničně politické cíle a rozvoj této spolupráce je klíčový pro dlouhodobou stabilitu a ekonomický rozvoj regionu. Bosna Hercegovina hrává klíčovou úlohu pro stabilitu západního Balkánu. A proto nejen pro nás, ale pro další představitele regionu máme odpovědnost za rozvíjení dobrých sousedských vztahů s s Bosnou a Hercegovinou. Význam regionální spolupráce byl podtržen eh, dobrými sousedními vztahy s našimi bezprostředními sousedy. Poprvé za 20 let společné zasedání Rady ministrů Rady ministrů Bosné Hercegoviny a chorvatské vlády se proběhlo a a máme tedy úzkou spolupráci s Chorvatskem v oblasti evropské integrace. A uzavření dohody o evropském partnerství v příštím eh, měsíci eh, se bude toto jednání eh, konat a také s vládou Černé hory, se kterou máme dobrou spolupráci. Podepsali jsme s nimi dohodu o hranicích mezi Bosnou a Hercegovinou a s dalšími zeměmi regionu ve Vídni v srpnu 2015. Musím zdůraznit, že Evropská unie eh, má zásluhy na posílení regionální spolupráce skrze iniciativy a opatření, která byla uplatněna a chci zdůraznit berlínský proces, který neznamená pouze politický, ale také infrastrukturně energetický eh, proces změn v západním Balkánu a je umožné, umožněno postělit naše vztahy tím, že berlínský proces výrazně podpořil naše evropské výhledy na západním Balkánu. S tím, že velké problémy v Evropské unii odsouvají na okraj západní Balkána. jsme velmi rádi, že teď máme výhled před sebou a že dveře jsou nadále otevřené. Rada ministrů iniciovala řadu aktivit, aby zajistila přípravy pro naši účast na pařížském samitu. A věříme, že významné projekty zde budou schváleny ve velmi důležité oblasti energetiky, dopravy a životního prostředí. Jak víte, Bosna Hercegovina Eh, předseda eh, Radě ministrů Rady Evropy. A my jsme prokázali, že dokážeme být konstruktivním subjektem a nejen objektem evropské politiky. Ratifikovali jsme další dodatečné protokoly k Evropské umluvě pro prevenci terorismu související se zahraničními eh, bojovníky, což ukazuje připravenost Bosny a Hercegoviny Eh, ukázat důvěryhodnost ve všech svých úkolech. Konečně, dámy a pánové, jsem přesvědčen, že Bosna a Hercegovina je plně zavázána evropskému procesu a splnění všech svých závazků. A naše žádost o členství je dalším impulzem v tomto procesu pro nás a věříme, že naš rada zváží co nejdříve naši žádost a požádá Evropskou komisi, aby vydala své stanovisko, což bude mít za výsledek důležitý krok pro Bosnu a Hercegovinu, což je předložení dotazníku Bosně a Hercegovině. Chci zdůraznit zejména, že jsme přesvědčeni, že předložení dotazníku by nemělo být vnímáno jako odměna, ale podpora evropské integrace v Bosně a Hercegovině. My v Bosně a Cegovině jsme si vědomi významu tohoto úkolu, který je před námi a již jsme iniciovali nezbytné aktivity, abychom mohli poskytnout odpovědi na dotazník. A chci vám při této přítosti vřele poděkovat za vaši podporu našim reformám, reformní proces v Bosně a Hercegovině. A zejména chci poděkovat za pozvání radě. A poděkuji také za rychlé projednání naší žádosti. A vše závisí na nás, ale nedokážeme to bez vaší pomoci, bez, vašeho, bez vaší jasné podpory. Budoucnost Bosny a v EU je jistá. Chci vám ještě jednou poděkovat za tuto přijetost vás oslovit a chci zdůraznit význam takových jednání. Potřebujeme takováto jednání co nejčastěji v nadcházejícím období, protože to je klíčem k procesu evropské integrace. Děkuji mnohokrát. velikým politickým iskustvom, nadám se, že to Děkuji vám. Eh, eh, s vašimi zkušenostmi eh, předpokládám, že na dalších eh, krocích evropské integrace eh, se budete i nadále podílet. Vaše spolupracovníci byli doposud velmi angažováni a to ukazuje také, že Bosna a Hercegovina by mohla být jedna ze zemí, kde eh, se vývoj vydá vpřed rychleji, kde vás přitom každopádně budeme podporovat i při reformním procesu. Teď dovolte, abych udělal slovo šesti kolegům. A všechny eh, poprosím, aby se omezili na 90 sekund, protože eh, už jsme teď překročili eh, svoji řečnickou dobu a potom můžeme hovořit ještě s panem Zvizičem v středu nebo ve čtvrtek. že pan Prda a pak pan Picula. Předseda, bienvenue. Vous êtes ici, euh, Děkuji. Eh, jste tady u přátel v Bosně a v Hercegovině. Je také eh, zřejmé, eh, že vám můžeme vyjádřit podporu pro vaši zemi. Je také dobré, co jste doposud, tu práci, kterou jste doposud odvedl. A je skvělé, že eh, se tam eh, rychle řeší ty tři hlavní nedořešené otázky. Eh. Tak, aby na radě mohl být dosažen konsenzus ohledně o udělení kandidátského statusu Bosně a Hercegovině. Vy už jste hovořil o několika základních věcech. Byla to implementace programu, stabilizační a asociační dohoda. To všechno nebude procházet, ale Doufám, že se vám podaří eh, dosáhnout těch eh, konkrétních cílů a dosáhnout tedy kandidátského statusu v roce 2017. Ale mám jeden dotaz. Týká se to poměrně chovostivé jako otázky místní volby, které byly vyhlášeny v celé zemi, kromě Mostaru. Bohužel. A to je situace, která vyvolává obavy. Tak co s tím uděláte a co si o tom myslíte? Děkuji. To je no. Děkuji. Eh, jsem velice rád, že jste tady dnes s námi, eh, pane předsedo, a eh, přeji vám k té podpoře, které se vám dostám od této výboru a od celého parlamentu a celé EU. Eh, jsem samozřejmě rád, že příští týden eh, se ještě sejdeme v Sarajevu a v Mostaru. Měl bych dvě otázky. V eh, listopadu 2014 byl představen takzvaný nový přístup k EU. Nemůžeme tady hovořit o novém ale přístupu, o, o novém postoji k EU, protože ten už byl vlastně dříve. Já se vás ptám jako předsedy eh, Rady ministrů. Myslíte si, že eh, teď po roce a půl je Bosna a Hercegovina jednotný makroekonomický celek? Protože on není eh, možné na státní úrovni prosadit důležité iniciativy v oblasti dopravy a energetiky. Za druhé, já samozřejmě čtu i bosenský tisk a mám ten dojem, že eh, tady máme eh, vysokou nezaměstnanost mezi mládeží. Vy jste říkal, že tento eh, fenomen je třeba potírat na všech úrovních, ale mladí lidé v tuto chvíli jsou tak trochu diskriminováni. Říkáte, je třeba mm, mm, jim umožnit eh, mm, účastnit se hospodářského rozmachu Bosny a Hercegoviny. Já nevím, jestli eh, eh, je to možné, jestli by bylo možné prostřednictvím mezinárodních finančních institucí nebo spolupráce s vámi se postarat o to, aby tak vysoká nezaměstnanost mládežně v Bosně a Hercegoviny byla vlastně potřeba. A, a, oni můžou změnit sociální situaci v zemi. Děkuji. A děkuji. Teď má slovo pan Radoš. Ano, já mnohokrát, pane předsedo, děkuji. Já bych eh, Rovněž rád zdůraznil všechny pozitivní kroky, které Bosna a Hor- Besná Horcegovina přijela. A eh, je to i z hlediska nad, před přistoupení Bosny a Hercegoviny k Evropské unie. Samozřejmě je snazší pak řešit složité problémy, které máte před sebou. A, za, a to na základě vysokých standardů, které jste zmiňoval. Zmiňoval se růst HDP, snižování obchodního schodku eh, o 9 eh, vývoj exportu. To všechno jsou významná čísla, která jste tady uvedl. A to jsou podmínky, které nepochybně pomohou Bosně a Hercegovině splnit eh, potřebné požadavky. Ale ptám se ohledně toho hospodářského růstu, z čeho vychází, do jaké míry je stabilní a můžeme-li očekávat, že pozitivní trend hospodářského oživení bude pokračovat. Děkuji vám, pane Radoši. Pan Koza. Ano, já vám, pane předsedo, také děkuji. Otázka s ohledem na věc, která nám působí velké obavy. Nejenom eh, eh, se jedná o požadavky extrémní pravice v Chorvatsku, které se vztahují vlastně na celé území, ale také, co říkal ministr kultury Hasakovič. Ten popírá skutečnost, že došlo k vyhazování židů za druhé um, světové války a tato extrémní pravice v Chorvatsku je pro nás předmětem obrovských obav. Vi ste kolega můj stvarno malo sada pretjerali i něco, nešto što ne... E, děkuji. Myslím, že jste zašel trošku příliš daleko. To totiž se vůbec netýká tématu, eh, kvůli kterému jsme sem potkali pana Zvězdiče. Já na to okamžitě neodpovím, odpovím potom jako místo předseda našeho výboru. Ale teď pan Šujica, proto, paní eh, Šujica, která je místo předsedkyní výboru Evropského parlamentu pro Bosnu a Hercegovinu. Děkuji. Eh, po tom, co tady prohlásil náš kolega, eh, tak eh, prostě musím říci, že to opravdu se vůbec netýká ničeho, co se děje v Bosně a Hercegovině. Doufám, že to bude vyjasněno. Chtěla bych poblahopřát panu Zvizdičovi k vynikajícímu projevu a myslím si, že to je velmi významné stanovisko Bosny a Hercegoviny. Také jste hovořil o tom, že proces přistoupení urychlí rozvoj Bosně a Her- Hercegovině. Tomu věříme. Víme, že eh, situace je dosud velmi křehká, že zem- hospodářství je pořád slabé, ale hovoříte o růstu HDP, o růstu pracovních příležitostí ty kladné skutečnosti nás dost překvapují a z čeho vychází to hospodářské oživení, hospodářský růst. Přirozeně, že je to priorita. Vy jste sám říkal, že priority se mění a také se změnily a teď v popředí je zájem o sociální a ekonomickou situaci. Nechci opakovat, co už jsme slyšeli, ale mám eh, dotaz, která se týká Srbské republiky. Vy jste totiž říkal, že dobře spolupracujete se všemi orgány eh, a úrovněmi Bosny a Hercegoviny s federací, ale také jste zmínil tady vládu Republiky Srbské, že i s ní dobře spolupracujete. Jakou tedy máte představu ohledně integrace Eh, republiky Srbska eh, v souvislosti s přistoupením do Evropské unie. Věří i oni na tuto evropskou cestu? Pan Kán, děkuji. Eh, I já bych nejprve chtěl říct, vaše excelence, že jsme velice rádi, že jste tady. Já jsem stínový zpravodaj pro Bosnu a Hercegovinu. My jakožto socialisté jsme velice potěšeni tím, že Bosna eh, podala žádost o členství v Evropské unii. Samozřejmě je tady mnoho problémů, které je třeba řešit a těšíme se na pokrok. Už jste se o tom zmiňoval. Už eh, jste dostal mnoho otázek a já bych se chtěl vrátit k dotazu, kterého už se kolega dotkl, ale nás Eh, se to také týká. Je to městská vláda v Mostaru, protože já vím, že tam bylo rozhodnutí soudu v roce 2000 a mě a moji skupinu znepokojuje toto. 8 let vlastně se tam nekonaly žádné volby. To znamená, že občané, kteří tam jsou, nemají základní právo, právo volit. Co mě dále ještě zneklidňuje? Já to, aspoň jsem vyrozuměl, že eventuální e, řešení krize vytváří vlastně dvě municipality. Jednu pro muslimy, jednu pro Chorvaty. A to mě zase velmi zneklidňuje, protože to si myslím by nás stáhlo eh, zpět a nikoliv přivedlo dopředu. Proto bych chtěl vidět, jak v tomto ohledu uvažuje vláda. Děkuji, pane Kane. A poslední řečník bude pan Weigl. Prosím. Podám, gospod předsednik, já se vás pozdravím. Jsem velice rád, že jste k nám dnes přišel s velmi dobrými zprávami. Eh, ta data, která jste eh, eh, udal k hospodářskému růstu, jsou samozřejmě velice nová a dobrá věc. A Ne, já trvám eh, na tom, že chci mluvit slovensky. Až odejdou, tak budu mluvit anglicky. Já jsem velice rád, že eh, eh, máte tolik pozitivních zpráv a no, A jsem rád, eh, že zde Bosna a Hercegovina není líčena i jako problém v rámci eh, rozšiřování. Future, uh, member states of your, uh... A uh, rád bych poukázal uh, na to, dialogue between the intolerance between the nation, nationalities. A, a samozřejmě a, ten problém je nesmírný, protože stejně tak jako v minulosti. Takže jak eh, vnímáte eh, tuto eh, součást vývoje vaší státnosti? A ještě bych rád poukázal na to, že Bosna je tady vnímána jako potenciální zdroj islámského extremismu. Někteří to eh, tedy takto vnímají. Já bych byl rád, kdybyste nás ujistil, eh, že to máte pod kontrolou toto. Děkuji, pane Vajgle, Pane premiére, máte asi 6 minut na zodpovězení těchto otázek. Eh, se naravno svima zahvaliti na... Děkuji mnohokrát. Děkuji vám všem za otázky, které jste položili. Já jsem velmi vděčný za pozornost, která je věnována Bosně a Hercegovině. Odpovím na vaše otázky eh, tak, jak byly položeny. Pan Preda, pan Kán, myslím, že vám mohu poskytnout jednu odpověď. Vaše otázky souvisely s volbami v Mostaru. Eh, což je aktuální otázka v Bosně a Hercegovině. Návrh eh, voleb v Mostaru byl předložen parlamentu Bosny a Hercegoviny Rada ministrů a já sám jsme nebyli některak angažováni v tomto procesu. Avšak chtěl bych eh, poukázat na jasnou zásadu která má nejmenší společný jmenovatel, pokud jde o Mostar. Pan Kán položil otázku. Mostar nebude rozdělen do dvou volebních obvodů pro eh, Bosňáky a Chorvaty. To není vůbec v této fázi důvěryhodný návrh. Volby v Mostaru se musí opírat o tři zásady. Za prvé, nesmí dojít k nadvládě jedné etnické skupiny nad druhou, nedojde k rozdělení podle etnických eh, prvků, pokud jde o volební obvody. A za třetí je potřeba podpořit jednotné město. A to jsou zásady, o které se musí všechny návrhy opírat. A v rámci těchto zásad se rozhodne o tom, zda bude jeden starosta a dva nebo tři náměstci, protože v Mostaru žijí tři etnické skupiny a budou rotovat v této funkci. Tedy jinými slovy, nehrozí, že bychom se vraceli zpět v našich řešeních Snažíme se o vytvoření jednotného města, které bude vzorem a paradigmatem pro uspořádání situace v dalších městech Bosně a Hercegovině. Druhá otázka kolegy Toninyho Řekl jste, že Rada ministrů je ve funkci 14 měsíců a mohu říci, že eh, nový přístup vůči Evropské unii a reformní program měli významný dopad a změnili a sjednotili trh v zemi. To znamená, že na úrovni jednotlivých státních entit legislativa byla sjednocena, harmonizována a Bosna a Hercegovina není roztříštěným trhem, pokud jde o ekonomické pojmy. Ale na všech eh, úrovních eh, státní zprávy existuje povědomí, že je třeba udělat další kroky a provést eh, plnou harmonizaci. Musíme předložit národní strategie a plány, které nám poslouží spolu s dalšími mezinárodními iniciativami, abychom prováděli společné projekty. A nyní máme, pracujeme na dopravní strategii a na energetické strategii a také na strategii v oblasti životního prostředí. Zatím se soustředíme na dopravní strategii, věříme, že ji dokončíme do pařížského samitu a tím se zabýváme velmi intenzivně a má to odrážet eh, priority Bosně a Hercegoviny. Pokud jde o mezistátní i vnitrostátní dopravu. A také to bude zahrnovat priority pro obě státní entity i pro nižší úroveň státní zprávy na úrovni kantonu. Nechci vás zatěžovat podrobnostmi, ale Dobře znáte situaci silnice Lašna Travnik, která má velký význam pro nás. A to bude pro naši dopravní strategii zásadní priorita. Vyřeší to řadu politických, společenských a dalších problémů. Jinými slovy, učinili jsme pokroky při pochopení tohoto nového přístupu k dopravě pokud jde o zaměstnanost eh, mladých a míru zaměstnanosti 24,5%, ale v rámci tohoto čísla 60% je nezaměstnanost mladých. Považuji to za vážný problém. A to je důvod, ať už jde o soukromé podnikání nebo formou půjček a grantů, Přednost by měli mít eh, mladí do 35 let věku. Před několika měsíci jsme eh, vedli, provedli projekt ve Federaci Bosny a Hercegoviny a vyhradili jsme prostředky eh, pro mladé do 35 let. A 7 tisíc mladých lidí se přihlásilo o tyto prostředky. A já jsem jednal se Světovou bankou ve Washingtonu o pětileté půjčce 750, 750 milionů a požádal jsem o alokaci prostředků za příznivých podmínek pro malé a střední podniky v oblastech, které jsou důležité pro Bosnu a Hercegovinu, ale tato e, úvěrová linka by se měla soustředit na zaměstnanost mládeže. Takže věříme, že každý rok se nám podaří alokovat 50 eh, až 70 milionů amerických dolarů na zaměstnanost mládeže. Pokud jde o otázku pana Radoše, ekonomický růst eh, je považován za důvěryhodný, souvisí s růstem, který se opírá o vývoz, o rostoucí kvalitu naší výroby. A tato výroba se opírá o kvalifikovanou pracovní sílu a zdroje surovin. Jde o dřevospracující průmysl, který se nejvíce rozvíjí. V loňském roce jsme vyvezli přes 520 milionů. Také jsme vyvezli produkty dvojího určení, jsme klíčovým výrobcem v oblasti textilního promyslu, v oblasti automobilového promyslu, komponent. A jsme jednou z deseti zemí, které zaznamenaly nejrychlejší rozvoj cestovního ruchu. 36 počet turistů narostl o 25 a došlo k 30% nárůstu návštěvníků a po počtu lůžek v hotelích. Pokud jde o váženou poslankyni Šujku, děkuji za laskavá slova a podporu. Chtěl bych říci, že tento obnovený přístup Evropské unie vůči Bosně a Hercegovině ke kterému se připojili všichni političtí představitelé, ať už eh, koaliční či opoziční. A žádný politik eh, na žádné úrovni i z republiky srbské, která nebyla přízně nakloněná procesu evropské integrace. A taková prohlášení jsou někdy pouhými deklaracemi, a stále přetrvávají některé obstrukce vůči urychlené evropské integraci. My několik měsíců analyzujeme koordinační mechanismus, jsme není v poslední fázi, ale určitě existuje závazek a rozhodnost a existuje prostor pro diskusy, jak jednotlivé strany vnímají proces evropské integrace. A jak chtějí posílit zemena bosensko-hercegovský stát a na nyní slovinskému kolegovi drobná oprava. Bosenština neexistuje. Existuje bosenština, srbština a chorvačtina tak se o nich hovoří v ústavě. Pokud jde o terorismus a extremismus, učinili jsme pokroky. Bosna a Hercegovina byla jedna z prvních zemí, které zapracovala do trestního zákoníku ustanovení, které se týká zahraničních eh, bojovníků. A tito jsou trestně odpovědní po jejich návratu. Schválili jsme také prohlášení, které jasně odsuzuje účast na zahraničních konfliktech. A Také bylo rozhodnuto o uzavření veškerých náboženských komunit, které nespadají pod eh, vedení muslimské obce která existuje v Bosně 120 let a plně dodržuje státní zákony. Čelní představitelé eh, náboženských kruhů toto prohlásili a zaznamenáváme pozitivní výsledky v boji s terorismem, protože se domníváme, že je to velmi důležité. Na západním eh, Balkáně a ve východní Evropě nám velmi záleží na uchování stability regionu. A proto máme dobrou spolupráci s, mezi premiéry v této oblasti a naše policejní složky mají kontrolu nad hranicemi a myslím, že jsme prozatím bojovali úspěšně s globálním jevem terorismu. Děkuji. Zahvaljujem predsjedniku vijeća ministara Bosne i Hercegovine. E, děkuji vám, e, pane Zvezdiči, e, předsedo Rady ministrů Bosny a Hercegoviny. Děkuji vám za to, že jste nám vysvětlil politické procesy a vůbec hlavní záležitosti, které řetíme. Těšíme se na vás příští týden. To je vynikající úvod k naší návštěvě příští týden. Přejeme vám hodně odvahy a odhodlání v procesu reform vám, vašim kolegům a přejeme vám také politickou stabilitu. Dnes právě se koná důležité zasedání v Dubrovníku. Je to v souvislosti s jedním nástrojem, jaderská strategie, která má přispět právě k regionální spolupráci a k oživení celého procesu. Děkuji vám znovu, pane Zvězdiči. Tím končím Ehm, zasedání výboru AFET, ale hned se sejdeme v rámci delegace pro Sarajevo eh, okamžitě po 30 vteřinách, protože si myslím, že máme všichni ještě další potom závazky. A to 40 minut. Ovo ti gotovo odmah, ja ću samo izgovoriti što je. Okay, dear colleagues, I will just say for all of us who are going to Mostar and Sarajevo, you have received the documentation.